Nyní se dostáváme k pořadu jednání tohoto týdne který byl konferenci předsedů podle článku 149 schválen 23. Eh, dubna a konečný návrh pořadu jednání byl rozeslán. Je to k pořadu jednání? Dobře, prosím. Článek 32, pane předsedo, složení politických skupin. Vy jste neoznámil žádnou změnu ve složení politických skupin. Na minulém zasedání jsem eh, se vás ptal, jestli paní Janice Atkinson byla vyloučena z EFDD, protože ve Spojeném království eh, UKIP eh, prohlásil, že byla vyloučena ze strany. Předseda EFDD eh, e na minulém zasedání řekl, že její členství bylo pozastaveno. Nicméně podle článku 32 neexistuje žádné ustanovení pro pozastavení členství. Buď jste členem politické frakce, anebo nejste členem politické frakce. Zdá se, že zatímco UKIP ve Spojeném království říká, že vyhodil tuto členku, která byla obviněna z podvodu, tady ji tajně drží ve své frakci, aby získal ale aby se těšili o něco větší většině. Je pro vás možné, pane předsedo, něco s tímto pokrytectvím udělat? Děkuji, pane Korbete. Já jsem až dosud nenašel žádné pravidlo jednacího řádu, které by mě zmocňovalo k postupování proti pokrytectví. Nicméně my eh, prověříme, zda je tu možný nějaký zásah předsedy. Eh, jinak eh, v žádném případě sdělení z frakcí ohledně kolegů ať už jde o údajné zastavení členství nebo e, vyloučení, nic takového jsem neobdržel. Já jsem nyní konzultoval své služby a e, dosud ani e, služby o ničem nevědí. Pan Egnil se přihlásil k pořadu jednání, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit. Paní Atkinson a, tak její takzvané vyloučení podléhá odvolání. Toto odvolání ještě neproběhlo a dokud neproběhne a nedopadne tím či oním způsobem, e, zůstává členkou naší frakce. Dobře, děkuji e, pane Egniu, že jste nám to oznámil a také panu Korbetovi. Jsou k dnešnímu pondělnímu pořadu jednání nějaké návrhy na změnu? Není tomu tak. Frakce zelených požaduje na úterý prohlášení komise ohledně nejnovějších Eh, odhaleních ohledně hromadného sledování evropských občanů, politiků a podniků ze strany NSA a roli německé spravodajské služby. Má to být třetí bod od, eh, v úterý odpoledne po zprávě paní Makovej má být zařazen na pořad jednání. A to bez usnesení. Eh, aby, aby tento bod byl přijat, musím vás formálně upozornit na to, že ústní požadavek na na eh, takzvané inteligentní hranice byl přeložen na, eh, na květnové zasedání. Slovo má paní Harms. Pane předsedo, dámy a pánové, aféře eh, eh, eh, Angela Merkel řekla, že není možné sledovávání a šponování přátel. My v Německu jsme od minulého čtvrtka nebo pátku o tomto diskutujeme, to je právě ono téma. A sice sledování a špionáž přátel NSA ze strany BND, z zpravodajské služby, se možná, stejně jako ostatní zpravodajské služby v Evropě, stal nástrojem eh, NSA. A eh, my eh, k tomuto máme dotazy. A sice, co může BND udělat s takzvanými selektory, co může udělat nelegálně v takovémto uzlu zpravodajské činnosti a sice jsou to všechno, je to proti eh, hospodářským podnikům v Evropě a je to možné, že je to nasměrováno i proti evropským politikům a proti evropským občanům. A eh, považovali bychom za správné, kdybychom nečekali příliš dlouho, aby neuběhlo příliš mnoho času, ale abychom eh, tyto, tuto novou možnou dimenzi aféry NSA, abychom se jí věnovali od samého začátku tady v Evropském parlamentu a proto bychom rádi dali na dodatečně tento bod na pořad jednání. Děkuji. Děkuji. Pro odsouhlasení tohoto, um, odsouhlasení tohoto návrhu se přihlásila paní Ernst, prosím. Ano, podporuji um, stále tento eh, návrh, protože v návrhu NSA, to si musíme představit, um, spravodajská činnost vzala data o evropských podnicích a e, dodala je, což de facto je vlastně hospodářská špionáž podle komunitárního práva. Musí to být zakázáno. Politici e, byli, byla tady špionáž proti politick, politikům a také občanům po celá desetiletí to pravděpodobně probíhalo a to byla nejenom e, zrada, ale zcela jistě tady bylo porušeno komunitární právo a směrnice a smlouvy, které jsme všichni vlastně uzavřely a které jsou eh, důležité a proto si myslím, že je nepřípustné eh, se zabývat tímto tématem a doufám, že ostatní frakce to vidí stejně tak. Děkuji. Chtěl by někdo proti tomuto návrhu se vyslovit? Není tomu tak? Takže nechám hlasovat o návrhu paní Harms. Kdo je pro? Prosím o zvednutí ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Musíme ověřit, dámy a pánové. Abstimmung hlasování. Hlasovali všichni kolegové, kolegyně. Tam se ještě jednou, jestli hlasovali všichni kolegové, kolegyně. Hlasování končuji. Pro hlasovalo 187, eh, proti 127, návrh byl přijat. A přecházíme teď k úterku, a to je žádost frakce Spojené levice prohlášení komise eh, k přiměřené ochraně whistleblowerů a novinářů při boji proti daňovým únikům. Eh, jako poslední bod to má být zařazeno na pořad jednání v úterý. Odůvodnění tohoto bodu má slovo eh, poslanec pan Demazi. Äh, Pane předsedo, eh, francouzský novinář Eurard Peven eh, byl jako třetí osoba eh, v Lucembursku kvůli spolupůsobení na odhalení záležitosti Ulksvix obžalován. Jemu i ostatním whistleblowerům jako Antoine de vděčíme za to, že byl zřízen zvláštní výbor. Respektujeme nezávislost justice, respektujeme ale zároveň i svobodu tisku. Obžalova eh, tady je o ochraně novinářů a whistleblowerů Evropské unie. Máme tady směrnici o obchodním tajemství a tato ochrana má být ale tímto ještě dále oslabena. Tady je porušováno právo a tito, kteří toto odhalují, se dostávají před soud. Tato komise je vedena po celá léta byl zodpovědný za tyto zákony v Lucembursku. Evropská komise by úterý odpoledne měla v parlamentu k tomuto zaujmout stanovisko a měla předložit návrhy eh, právní bezpečnosti a podle toho se bude také poměřovat věrohodnost tohoto parlamentu v boji proti daňovým oházám. Děkuji. Kdo by chtěl ještě se vyslovit pro tento návrh? Prosím, pan Lamberte. Pane předsedo, můžeme říci, že aniž bychom vyhlásili nějaký poplach, tak jsme již dostali první fiskální balíček od komise, ale neměli bychom přehánět. Možná to ještě není úplný balíček, ale v každém případě ehm, to je nesmírně důležité, abychom podpořili tento typ eh, eh, jednání whistleblowerů a měli bychom ji podporovat. A to by se mělo objevit v druhém fiskálním balíčku komise, který vyjde v červnu. Proto si myslím, že eh, téma nad, v tomto smyslu je velice aktuální. Děkuji. Chtěl by někdo se vyslovit proti tomuto návrhu? Není tomu tak, takže nechám hlasovat o tomto návrhu. Eh, kdo eh, je pro návrh poslance Maziho, prosím o zvednutí ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Für mit Für Dienstag liegen mir keine weiteren Änderungen. Úterý už nemáme žádné další změny. A středa, tady e frakce SD eh, podala žádost o vysvětlení místo eh, předseda eh, komise Vysoká představitelka zahraniční politiku má podat vysvětlení k situaci Burundi. To má být dáno jako první bod pořadu jednání ve středu. Paní kolegyně Kienge má slovo. Grazie, Presidente. E, a nome del gruppo... Děkuji mnohokrát. Za SAD žádáme o prohlášení vysoké představitelky EU pro zahraničí, paní Mogherinové, abychom mohli diskutovat o situaci v Burundi. Po té, co běží třetí mandát představitelů. A toto, e, tato kandidatura je také proti dohodě o míru s Poruši. Proto si myslíme, že e, je mír ohrožen v celém regionu Velkých jezer. Proto žádáme o prohlášení bez usnesení o současné situaci. Ano, děkuji paní Kenge. Chtěl by někdo se vyslovit proti návrhu? Někdo? Tak prosím, pan Lambert. Nous soutenons la, la... My podporujeme tento požadavek a ještě navíc je to skutečně akutní požadavek, proto bychom neměli od souvat toto téma. Dále to bychom se ještě přiblížili k těm volbám. Děkuji. Někdo proti návrhu? Takže nechám o návrhu paní Kinge hlasovat. Kdo je pro tento nový návrh, prosím, abyste zvedli ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. A dále přicházíme ke středě. Frakce EPP podala žádost aby rozprava o zavraždění studentů v Keně, aby to tady byl, to bylo opatřeno jiným titulkem, asi za pronásledování křesťanů na celém světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni ze strany teroristické skupiny Al-Shabaab. Slovo pro zdůvodnění tohoto bodu má um, pan Weber. Pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, Chtěli bychom, aby v titulku, tak jak jste teď přenesl, aby explicitně se eh, byl uveden eh, výraz křesťané. Ehm, pronásledování křesťanů by se tedy explicitně měl objevit a to má dva důvody. Jednak onen konkrétní případ v Keni, eh, sice to nebyli jenom křesťané, kteří, eh, kteří se dotklo toto násilí, i ostatní tímto trpí, ale eh, celé toto násilí existuje proto, že existuje nenávist vůči křesťanům. Celé autobusy jsou tam zadržovány, pak se, jsou dotazováni, kdo je křesťan, ti jsou pak mm, zavražděni, popraveni. Tedy je to nenávist vůči křesťanské menšině. A nám ještě jde o další otázku, pane předsedo. Původně jsme eh, totiž nezažádali eh, o to, abychom mluvili o Keni, ale původně jsme požádali, abychom mluvili o globálně pronásledování křesťanů a Kenia přitom byla jenom příkladem. A chtěl bych ještě eh, připomenout číslo, pane eh, předsedo. 300 milionů křesťanů eh, na, na světě žije pod ohrožením toho, že budou pronásledování. 150 křesťanů každý rok umírá. Každý rok 150 tisíc křesťanů. A v Blízkém východě na severní Africe na začátku 90. let jsme měli 20% křesťanské menšiny. Dnes už je to jenom 4% křesťanské menšiny. To ukazuje, pod jakým tlakem po celém celém světě křesťané žijí. Eh, je to naprosto nejvíce pronásledována náboženská menšina na světě. A proto si přejeme, aby se o těchto věcech v Evropském parlamentu diskutovalo a abychom eh, se usnesli, hm, protože usnesení už tady byla, eh, byla předložena a tady se právě jedná o tomto křes, pronásledování křesťanů ve světě a já za svou frakci nechápu, proč sice v textu mluvíme o pronásledování křesťanů, ale v titulku se to nesmí objevit a proto bych poprosil, abychom se vrátili ke starému názvu názvu, a sice pro následování křesťanů. Je to velice důležité téma. A poprosil bych, pane předsedo, protože pro naši frakci je to velmi důležitá záležitost, abychom toto téma konečně, už jsme se o to několikrát pokusili jako frakce, abychom konečně diskutovali celé šíři a hloubce o tomto tématu tak, abychom k tomu udělali, zorganizovali i jmenovité hlasování. Děkuji. Děkuji, pane Webere. Další otázka. Tedy kdo by rád podpořil tento návrh? Kdo se chce vyslovit pro návrh, prosím? já przewodniczący! wysoka izbo! zdecydowanie popieram ten wniosek. pane předsedo dámy a pánové já podporuji tuto myšlenku že bychom měli hovořit pravdu a týká se to pronásledování křesťanů v této části světa. v jiných částech světa jsou pronásledována jiná vyznání. není žádný důvod proč bychom měli cenzurovat vlastní jazyk. musíme mluvit pravdu. podporuji. Gegen den Antrag möchte Herr Guerrero Eh, proti návrhu se chce vyslovit pan Guerrero. la persecución de los cristianos sobre el asunto. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že bychom měli oddělit otázku persekuce křesťanů a konkrétní případ teroristických útoků v Kenii. Je nepopiratelné, že křesťané v mnoha částech světa a zejména na Středním východě musí čelit neustálým persekucím, což je tragické ze dvou zásadních důvodů. Za prvé, protože protože kvůli tomu mnoho lidí přichází o život a za druhé, protože ty akce jsou plánované a jsou prováděny proto, aby křesťané byli v té oblasti vyhlazení, aby tato komunita přestala existovat. Proto eh, rozumím tomu, že jde o tragickou záležitost, která si žádá patřičnou rozpravu v našem parlamentu a má frakce by byla ráda, kdyby to bylo zahrnuto na eh, pořad jednání tohoto plenárního zasedání a to co nejdříve, eh, nebo možná na příští plenární zasedání, v, na téma persekuce křesťanů ve světě. Ale pokud jde konkrétně o ten keňský útok, tak jak víte, pane předsedo, na konferenci předsedů jsme vyloučili termín islámský, který byl v původním eh, názvu, tak, abychom to nepojímali jako konflikt mezi náboženstvími. A EPP neustále e, e, nastoluje otázku persekucí křesťanů a já si nemyslím, že tato konkrétní debata je vhodným místem. Mnozí lidé, kteří zemřeli při těch útocích, nebyli křesťané. Proto moje frakce navrhuje e, rozpravu o persekuci křesťanů ve světě na příštím plenárním zasedání a dále navrhujeme neměnit název toho bodu o teroristických útocích v Keni. Dobře, eh, máme tu tedy návrh pana Webera a vyslovili jsme si názor pro a názor, názor proti. Pan Weber eh, požadoval jmenovité hlasování, takže o tomto eh, návrhu budeme nyní hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Hlasovali všichni kolegové? Ještě jednou se ptám, hlasovali všichni? Končím hlasování. pro 192, eh, proti 134, 13 poslanců se zdrželo, návrh je přijat. Žádné další eh, požadavky na změnu pořadu jednání nemám, takže tímto je pořad jednání schválen. Dalším bodem pořadu jednání je eh, zavedení palubního